situaci nejsou tu žádné výhrady do 24-hodinové lhůty a na základě eh, článku 105 odstavce 6 jednacího řádu je toto doporučení eh, považováno za schválené a zítra bude zveřejněn přijatý text, to bude ve středu 17. prosince. Také vás chci informovat, že na základě článku 230